Okay, well, good afternoon everybody. Um... Dobrý den, já se skutečně omlouvám za to, že je tolik členů nepřítomných. Je pravda, že probíhá obrovská, obrovské množství schůzí, takže snad dorazí, ale já vím, že pan ministr také musí jít eh, na jiná setkání a jednání, takže bude muset odejít a také chceme mít čas na to, abychom mohli klást otázky. Pane ministře, Nejprve dovolte, abych vám velice poděkoval eh, za to, že jste eh, laskavě eh, nám umožnil setkat se s celou řadou z vás, když jsme navštívili Kypr v dubnu letošního roku. Také vám chci poděkovat za vaše pohostinství. Měli jsme možnost hovořit s lidmi, kteří pracují na naprosto závažných dosie. Eh, jak víte, my eh, máme velký zájem na tom, abychom mohli pokračovat ve své práci při každém novém předsednictví a tak se podílet se zástupci toho předsednictví na všech věcech, za které jsme zodpovědní. Máme velice plný legislativní program, kde nám o to, abychom měli veškeré informace eh, eh, velice podrobně k dispozici, tak abychom mohli tyto věci správně zpracovat. Dovolte, abych vás ještě jednou eh, přivítat jako předsedu výboru pro konkurenceschopnost. Vím, že tuto věc vnímáte velice seriózně. Máte ve svém portfoliu celou řadu věcí, které nás přímo zajímají, je pro nás velkým, eh, velkým potěšením, že vás můžeme mezi námi přivítat. Eh, nejprve budu rád, když nám na úvod řeknete několik slov a potom bychom se rádi ptali na věci, které souvisejí s kyperským předsednictvím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaše laskavá slova na úvod. Eh, vážená paní místopředsedkyně, eh, vážení místopředsedové, dámy a pánové, vážení poslanci, eh, má přítomnost zde v Evropském parlamentu a zde přímo konkrétně ve vašem výboru IMCO je vlastně jakýmsi pokračováním určité praxe, která již dlouhou dobu existuje. To znamená, že vždy zástupce předsednictví na začátku našeho období eh, informuje o našich prioritách a o politikách, které hodláme dělat eh, v oblasti eh, ochrany spotřebitelů a harmonizace příslušných právních předpisů. To, že jsem zde, je důkazem toho, že skutečně s velkým respektem vnímáme Evropský parlament Eh, který je zárukou toho, že Evropa je demokratičtější a je skutečně blízko svým občanům, kterým naslouchá. Ta hlavní zpráva, eh, hlavní poselství našeho předsednictví eh, spočívá v tom, že nám jde o to, abychom měli lepší Evropu, hlavně pro občany Evropy. Od té doby, kdy, přišla, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, Kompetence Evropského parlamentu se e, posílily a jako zástupce předsednické e, země bych chtěl vás mám říci, že máme v úmyslu spolupracovat ještě více s Evropským parlamentem tak, abychom mohli pokračovat v práci na příslušných dosie, také to odpovídá naší kompetenci e, v druhé polovině roku 2012. Teď řeknu něco o našich politikách, které hodláme ehm, prosazovat během našeho eh, předsednictví. Nejprve bych chtěl poděkovat polskému a dánskému předsednictví za spolupráci, eh, kterou se nám podařilo eh, rozvinout během příslušného období a chtěl bych jim také poděkovat za to, jakou pozornost věnovali těm důležitým dosie, které jsme zpracovávali. Tento program byl vypracován ve spolupráci také s vaším výborem, ale také s Evropskou komisí. Pane předsedo, paní místopředsedkyně, vážení poslanci, jsem velice rád, že na mě vyšla tato práce. Myslím si, eh, že naše práce se pohybuje po dvou osách. Za prvé, eh, kdekoliv, kdykoliv je to možné, snažíme se eh, prosazovat pro, po eh, přijímání eh, eh, takových předpisů, které posilují evropský jednotný trh. Stále ještě některé návrhy nebyly schváleny a to navzdory snahám těch dvou předcházejících předsednictví, to znamená předsednictví Dánska a Polska. Nicméně doufáme, že díky naší spolupráci s Evropskou komisí a také s Evropskou radou a také s Evropským parlamentem a konkrétně potom s vaším eh, výborem a s celým Evropským parlamentem, že se nám eh, na základě této spolupráce podaří dosáhnout nejlepšího možného pokroku. Máme společný cíl a ten cíl se nazvat jedním slovem růst. Je potřeba vytvořit eh, podmínky, které posílí sociální kohezi a které zvýší zaměstnanost. Za druhé bychom chtěli zahájit nové akce pro posílení jednotného trhu. Čekáme na schválení Evropské komise. K tomu by mělo dojít v září. S tím, že bychom eh, chtěli eh, dosáhnout Eh, závěru, závěru eh, ke konci kyperského eh, předsednictví. Jedná se také tedy o tu radu pro konkurenceschopnost. Kyperské předsednictví 20. října bude v Nikozi organizovat speciální konferenci, jejímž cílem je seznámit společnost na Kypru s tím, co souvisí s určitými problémy, kterým budeme muset čelit v budoucnosti. Co se týče našeho vztahu k trhu, eh, do, eh, volte, abych se zmínil o tom, že důležitým cílem eh, pro nás je zavést pružnou a zjednoduš, zjednodušený rámec, který sníží administrativní zátěž, který posílí naši jistotu a který povede k tomu, eh, že dosáhneme udržitelného rozvoje, který by nikoho nevylučoval. To souvisí také s realizací strategie 2020 a dále nám jde o maximálně efektivní využití veřejných zdrojů. To všechno by Eh, mělo vycházet eh, z jakéhosi modelu, který již vypracovalo dánské předsednictví eh, a který byl, který byl velice úspěšný. My bychom chtěli pracovat na základě tohoto již vypracovaného modelu. Cílem kyperského předsednictví ve spolupráci s vaším výborem, podobně jako ve spolupráci s dalšími orgány Evropské unie, dosáhnout eh, schody u dvou konkrétních návrhů. Eh, jde nám o to, jak jsem ji řekl, eh, o to, abychom měli větší pružnost zajištěnou a také větší transparentnost při veřejných zakázkách a chceme také vyvinout takové nástroje, které budou modernizovat současnou regulaci a také Eh, otázky související se smlouvami. Eh, tímto způsobem bychom chtěli být schopni reagovat na nové úkoly, na nové problémy. Eh, dále se budeme zabývat také sankcemi, eh, které budou eh, realizovány u těch, v těch případech, kdy bude docházet k porušování. Co se týče malých a středně velkých podniků, tam si myslíme, že simplifikace těch povinností registrace je také důležitá. Kromě toho budeme také potřebovat takzvané zjednodušení Um, všech těch postupů, které umožňují těmto podnikům zúčastnit se veřejných soutěží. Dále nám jde o ochranu uh, pracovních příležitostí, jde nám o boj proti korupci a dále. Za čtvrté nám jde o zlepšení zprávy a řízení na základě administrativní spolupráce a rozvoj uh, uh, znalostních center, na kterých by se mohli efektivním způsobem podílet i zástupci členských států. Co se týče návrhu Eh, týkajících se těch závazkových smluv, eh, ty eh, by měly obsahovat určité pojistku, která zajistí, že nebude docházet k diskriminaci ani že nebude docházet ke korupci. Jinými slovy jde o to, aby všechny veřejné zdroje byly využity účelným způsobem <clears throat> Další důležitá otázka je otázka profesionálních kvalifikací. Modernizace existujícího legislativního rámce pro uznávání profesní, profesionálních kvalifikací je je vysokou prioritou pro celou Evropskou unii. To souvisí s aktem o jednotném trhu a je to priorita také pro naše kyperské předsednictví. Eh, máme potřebu dále posílit důvěru a spolupráci mezi členskými státy. Eh, eh, to všechno by se mělo projevit pozitivně také na eh, trhu práce. Chtěli bychom také posílit fungování společného trhu. Pardon, říká pan, před, pan mluvší jednotného trhu. Co se týče mobility, mobilita je zásadní pro posílení spolupráce mezi jednotlivými členskými e, státy a také to posílí naši vzájemnou důvěru. Kyperské předsednictví udělá všechno proto, aby došlo ke schválení e, příslušných návrhů ve spolupráci také s Evropským parlamentem. Budeme také e, spolehat na to, že ve spolupráci s Evropským parlamentem budeme moci využívat maximálně svého partnerství. Další otázka potom. Také souvisí s úspěšnou spoluprací s Evropským parlamentem při eh, přijímání eh, všech těch návrhů, které bychom chtěli přijmout do konce letošního roku. Kyperské předsednictví se bude zabývat i takovými otázkami, jako jsou nejrůznější akce, které posílí jednotný trh, což je pro nás pro všechny priorita. Je potřeba, aby občan byl jádrem tohoto jednotného trhu, přičemž ten konečný cíl je ten, aby každý občan skutečně mohl využívat všechny výhody Evropské unie. Půjde nám také o to, abychom posílili eh, spolehlivost eh, jak služeb, eh, které jsou poskytovány našim občanům, tak také bezpečnost a nezávodnost zboží. To si myslím, že je důležité pro celou Evropskou unii. Podmínkou ehm, toho je, aby eh, všichni občané byli příslušným způsobem chráněni a aby také měli zajištěny všechna, všechna práva, o kterých by měli být příslušným způsobem informováni. 56 HDP eh, pochází od eh, výdajů eh, občanů Evropské unie. Je proto potřeba si uvědomit, že musíme mít prostředí, ve kterém spotřebitelé se mohou těšit ze svých práv a aby měli, kde mají zajištěnou právní ochranu. V, rám, v tomto rámci se pokusíme o dokončení návrhu s směrnice o řešení eh, sporů eh, spotřebitelských a také eh, směrnice, která se týká těch alternativních možných řešení sporů. Chtěl bych poděkovat eh, celému vašemu výboru za to, že jste okamžitě reagovali na nové věci, že jste nám umožnili s vámi probrat eh, právě věci, které přímo souvisejí s, tě, s, touto směrnic, s těmito směrnicemi, což nám umožní v budoucnosti kolektivním způsobem přistupovat k těmto věcem a dopracovat se i schválení eh, této směrnice a příslušnou nařízení do konce roku 2012. Eh, kromě eh, toho aktu o jednotném trhu ke eh, předsednictví bude také podporovat návrh návrh programu na období 2014 až 2020. To souvisí s dalšími otázkami, jak, otázkami jako například nezávadnost výrobků a bezpečnost spotřebitelů. E, pokusíme se dosáhnout schody e, také v té otázce balíčku devíti legislativních opatření, která mají za cíl posílit existující právní předpisy. Kyperské předsednictví má za svůj cíl dokončit také všechna ta dosie, e, na kterých pracují příslušné pracovní skupiny a ve spolupráci s Evropským parlamentem také dosáhnout dokončení tohoto procesu v rámci prvního čtení. Eh, chceme zlepšit eh, právní předpisy, které zvýší eh, také ochranu životního prostředí a ochranu zdraví. Ehm, chtěli bychom dosáhnout dokončení práce na všech těch dosie, které s tím souvisejí. Dosažení schválení takovéto směrnice bude znamenat rovné regulační regulační opatření pro všechny a opět posílení jednotného trhu. I když práce na tomto dosie je teprve v počátcích, existují určité indikace, které ukazují, že je i zde prostor pro dosažení konsensu. Cílem e, našeho předsednictví je konstruktivním způsobem spolupracovat na přípravě tohoto dosie. Co se týče mechanických eh, vozidel, nebo spíše vozidel, motorových vozidel. Eh, tady chci říci, že naše předsednictví eh, chce konstruktivním způsobem přispět k diskusi k těmto dvěma složkám nebo dosiem. Dosáhli jsme již dohody týkající se vnitřního trhu v oblasti harmonizovaných pravidel, která mají za cíl chránit životní prostředí a zajistit bezpečnost na trhu. E, tím se dostávám k závěru svého příspěvku. Děkuji vám za pozornost a teď pochopitelně rád odpovím na jakoukoliv otázku, kterou byste mi rádi položili. Děkuji. Uh, so I'm going to... Ehm, já teď ehm, hodlám vyzvat poslance, aby kladli otázky, ale vzhledem k tomu, eh, že jste tady uvedl velice komplexní eh, seznam těch různých dosie, na kterých eh, hodláte spolupracovat, myslím, že bude dobré, když pozvu dva ehm, zpravodaje paní Vergant a pana Grecha, Eh, protože to jsou lidé, kteří jsou zpravodaji eh, eh, k těm dvěma dosy, o kterých jste hovořil. Takže nejprve tedy tyto dvě otázky, ty, tyto dva zpravodaje a potom můžete položit otázky. Vím, že pan Juríle požádal o slovo, pan Šváb požádal o slovo. Také jsem byl rád, že jste se zmínil o dosie, kde zpravodajem jsem já, což mi udělalo opravdu radost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kyperskému předsednictví za to, že se sem dostavil a chci připomenout jenom, že mám pocit, že tady dneska nemáme tolik poslanců a já si myslím, že když se organizoval, kdyby se organizovalo toto setkání v Nikozí, tak by určitě přicestovalo více poslanců a měli by tam také slunečné počasí, ale žerty stranou. Vy jste teď zmínil obě ty směrnice, kterými se budeme zabývat v souvislosti s jednotným vnitřním trhem. A velice mě proto těší, že v podstatě tu e, směrnici považujete za jedn, zjednodušenou a hovořil jste o dobré kvalitě a o dobrém poměru ceny a užitku. Je velice dobré, že jste řekl, že v souvislosti s veřejným zadáváním zakázek je třeba se soustředit na dodržování sociálních práv a obzvláště věnovat pozornost malým a středním podnikům. Ne Neboť my všichni víme, že to je vlastně takové tvrdé jádro jednotného obchodu a tyto malé a střední podniky jsou podstatě odpovědné za teritoriální a sociální soudržnost v EU. Samozřejmě pokud jde o profesní kvalifikace, tam jsme zajedno a souhlasíme s tím, že musíme vytvořit mobilitu, větší mobilitu, větší růst, dobrá pracovní místa na vnitřním trhu. Ale vy jste řekli jednu větu, která mě obzvlášť zaujala a sice to je něco, co nás také velice zaměstnává a a tady počítám s vaší podporou a to je posílení vzájemné důvěry členských států eh, navzájem. To je tedy to, co musíme přenést také na občany. Musíme občanům zřetelně ukázat, že se vyplatí mít důvěru v Evropskou unii a že také je nutné mít důvěru v ostatní členské státy. Naším problémem je, že členské státy si navzájem nedůvěřují. Vy jste to dobře popsal, jak se cítí na jednotném trhu, ale většina zemí v podstatě zprostředkovává tu Evropu a to nikoli správným způsobem pro občany. Sice občané a spotřebitelé musí být chráněni a to je možné pouze jenom tehdy, když se bude uznávat eh, i mobilita a členské státy zde mohou poskytnout příslušné impulzy. I když pocházíte z malé země, která nyní předsedá, počítáme s vaší podporou. Především to jsou ti malí, kteří mohou mnohé zvládnout. Thank you, chairman. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já pocházím z nejmenší země v Evropské unii a tak eh, mohu jenom konstatovat, že je báječné, že máme další takovou malinkou zemi, která v současné době předsedá Evropské unii. Přeji vám všechno nejlepší ve vaší práci. Ehm, podle toho, eh, jak jsem eh, zatím měl možnost se seznámit eh, s kyperským předsednictvím, tak musím říct, že po té krátké době je třeba konstatovat, že jsou mimořádně ochotní spolupracovat, velmi střísní a z toho bych čerpal naději pro budoucnost. Jedna věc je, že jste přesvědčeni o důležitosti jednotného trhu pro občany a Eh, kromě toho jsem také rád, že máte šest priorit, že nejsme zaplaveni celou řadou eh, priorit, ve kterých se nakonec nikdo nevyzná. Jediný problém, který s tím se vším mám, a mám také jednu otázku, Eh, myslím si, že eh, jestliže jde o znovu nastartování jednotného trhu, tak eh, parlament vám v tom nepomůže. My vám můžeme poskytnout poradenství, pochopitelně, ale poradil bych vám, abyste si vytvořili určitou strategii, která vám pomůže ehm, vyřešit to, že skutečně jednotný trh se stane v radě tou hlavní prioritou. Pane ministře, chtěl byste na to odpovědět? Ε, eh, ήθελα να ευχαριστήσω την... Já bych chtěl poděkovat paní Verňo a chtěl bych říci, že jsem velice vděčen za ta vlídná slova. Pokud jde o veřejné zakázky, tak právě jim se chceme věnovat a chceme se zaměřit na všechny aspekty této tématiky. Tedy kromě možnosti přístupu i malých a středních podniků k takovým zakázkám a k růstu. Chceme eh, rozjet udržitelný rozvoj, inovace a také podpořit aspekty komunitní a aspekty životního prostředí. A to všechno ve vztahu k veřejným zakázkám. Myslím si, že toto je velice důležité je důležité, aby fungovaly, eh, fungovalo kolektivní vyjednávání, protože to bude chránit samotné pracovníky. Pokud jde o odborné kvalifikace, profesní kvalifikace, tak eh, já vím, že to je velice obtížná tematika. A my všichni věříme, že je třeba podporovat v Evropě mobilitu. prostřednictvím našich bilaterálních kontaktů už vyvíjíme velké úsilí, máme možnost diskutovat o, tomto, o této problematice v celé její složitosti. Máte pravdu v tom, že by měla existovat především důvěra občanů, pokud jde o uznávání kvalifikací. Především sami občané by měli znát svoje práva. Ale je také pravdou, že ty rozdíly, které existují v rámci Evropy, a které se týkají vzdělávání a odborné přípravy, tak ty stěžují harmonizaci profesních kvalifikací a proto je tady potřeba konvergence. A to i v celé řadě ostatních oblastí. A je třeba, abychom nalezli vhodné řešení, tak abychom posílili mobilitu v Evropě na straně jedné a na druhé straně, abychom napomohli vytváření větší důvěry ze strany občanů každého členského státu, protože budou vědět, že jejich odborné kvalifikace budou uznávány po celé Evropské unie. Paní Vechňo, vy jste říkala správně, že jako předsednictví se budeme snažit vysílat ty správné signály našim občanům a budeme se snažit být spolehlivým prostředníkem. Pokud jde o to, co říkal pan Grech, tak i já vám děkuji za vaše eh, vlídná slova. Vy jako zástupce malé země velice dobře víte, jak obtížné někdy eh, to je pro malý členský stát, když má předsedat Radě EU ale já vás mohu ujistit o tom, že máme velice schopné pracovníky a že jsme schopni pracovat v duchu dobré spolupráce a udělat velký kus práce. My jako malé členské státy potřebujeme více Evropy. A více Evropy to znamená, že je třeba dokončit jednotný trh. Víme, že před námi stojí ještě velice obtížné aspekty, obtížná dosie, ale my jako kyperské předsednictví se budeme snažit se vypořádat s to největším počtem takovýchto dosie, která se týkají jednotného trhu a jak už jsem řekl, budeme se snažit pohnout s těmito tématy dále. Jsme velice rádi, že i část komise je tomuto nakloněna a v prosinci se tady vynasnažíme vytvořit Single Market Act číslo dvě. Víme, že tam jsou ještě nějaké překážky, nicméně jsme toho názoru, že naše spolupráce s Evropským, Evropskou komisí, ale také s Evropským parlamentem nám v celé řadě případů napomůže najít lepší řešení. A v radě tam s vámi souhlasím v tom, že právě u takovýchto témat se někdy objevují největší problémy. Potom je tady jedno další téma, a sice, že je třeba, abychom se postarali o to, aby existovalo lepší eh, implementace eh, takovýchto eh, opatření musíme monitorovat i jejich využívání, v praktickou aplikaci. Děkuji vám, pane ministře. Další dva přihlášení řečníci jsou paní Rile, takže prosím, paní Rile, jako první. Minister, ich Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, srdečně děkuji za to, že jste přišel mezi nás a děkuji také za to, co jste zmínil jako hlavní body a těším se na dobrou spolupráci, která s kyperským předsednictvím rady určitě bude následovat. Mám vlastně jenom dvě připomínky a sice já bych chtěla poprosit o to, aby se staly také součástí diskuze. Vy jste oznámil šest hlavních bodů a také jste vyslovil očekávání, že pokud jde o těchto šest klíčových bodů, bude moci být většina ukončena do prosince. Já bych chtěla říci, že se to týká především veřejného zadávání zakázek. Já osobně jsem toho názoru, že bychom měli radši postupovat pomaleji a tím skutečně dosahovat pokroku, protože si myslím, že potřebujeme v této oblasti větší efektivitu, eh, zjednodušení, ale na druhé straně také také právní jistotu a samozřejmě také posun ve směru udržitelné a inovativní zadávání zakázek. A já mám velké pochybnosti v tom smyslu, zda takováto oblast, která je velice sporná, protože já si myslím, že tam je celá řada pozměňovacích návrhů, máme hodně výborů, které se tím zabývají, máme různá stanoviska od různých společností a já mám tedy velké pochybnosti, zda se nám podaří dosáhnout této dohody, protože to jsou technické záležitosti, které s tím jsou spojeny a mě by zajímalo, zda skutečně věříte, že se to zdá stihnout. To, co já jsem slyšela za dánského předsednictví, předsednictví, tak to bylo spíše v tom smyslu, že v radě neexistuje žádná velká schoda, proto mám tedy určité pochybnosti, zda to rada zvládne, aby se tady dohodla. A druhá otázka se týká podobné oblasti, to jsou tedy koncese na poskytování služeb. A tady také je velká společenská diskuze a já mám také určité pochybnosti, zda rychlost může skutečně posloužit tomu cíli a zda by nebylo lepší eh, dosáhnout konsensu a dobrých výsledků pomalejším postupem a nechat si trochu čas. Děkuji. To bylo velice zajímavé, především ten poslední bod. Prosím, pan Šváb. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. My už jsme hovořili během oběda a zmiňovali jsme určitá témata. Já si myslím, že je třeba nejprve říci, že vycházíme z toho, jak vypadá pozice rady. Pokud jde tedy o jednotný trh, akt o jednotném trhu 2 přijde. My si to přejeme už dlouho a určitě můžeme stavět na tom, že vlastně horizont horizontální eh, práce komisáře Bariniera přinese své plody. Já souhlasím s paní Rühle, zda tedy ten boj, bod, který se týká veřejného zadávání zakázek, může být ukončen ještě v tomto roce. Určitě kvalita a přesnost má přednost před rychlostí. Mimochodem je třeba také říci, a vy jste to také zmínil, pane ministře, často máme časové problémy. Já při připomínám také diskuze o evropském patentu, jen tak na okraj. Proto si myslím, že by bylo opravdu důležité, a k tomu opakuji to, co řekl Louis Grech, abyste vy, jakožto zástupce předsednictví, které není v podezření, že by zastupovalo pouze zájmy velkých členských států, abyste kladl důraz na to, aby v podstatě v Evropě bylo jasné, že jednotný trh je rozhodující pro růst a aby tady byla větší větší transparentnost. Já si myslím, že diskuze o srovnávacích tabulkách sama o sobě ještě není ukončena. Diskuze o tom, jak to vypadá, zatím ještě není ukončena a proto si myslím, že tady máme eh, skupinu, která by se měla zabývat tímto jednotným trhem a tou vyšší úrovní. Možná byste to mohl blíže vysvětlit. Možná, že to eh, v podstatě eh, musí znamenat, že musí musíme vycházet z toho, že členské státy souhlasily v radě se směrnicí a musí se také starat eh, o prosazení ducha této směrnice, jinak to bude velice nepřehledné. A já si myslím, že Evropská komise nemůže mít také tolik kontrolních úkolů, protože směrnice, to jsou směrnice, co chtějí ženské státy explicitně realizovat sami. Možná tedy to můžeme zmínit v souvislosti s naší diskuzí u oběda. Děkuji. Děkuji. Pane ministře, pane ministře, chtěl byste zareagovat na to, co řekli moji dva kolegové? Ano, děkuji. Pokud o, o otázku paní Rýle, tak my víme, že pokud je o veřejné zakázky, tak existuje celá řada různých faktorů a aspektů, se kterými se musíme vypořádat. Proto jsem o tom také hovořil už eh, v předchozím bloku. Já jsem hovořil o těch eh, aspektech, které se týkají životního prostředí, o těch sociálních aspektech, ale někdy rychlost, se jakou se můžeme pohnout dopředu, neurčuje jenom to samotné téma. Pokud dojde ke konvergenci, k nějakému zbíhání když dojde k hospodářské krizi v Evropě, což právě dochází, k čemu právě dochází teď, a my potřebujeme nastartovat růst, aniž bychom na, na druhou stranu zanedbali ostatní aspekty, tak to samotné už v tuto chvíli nám určuje tu rychlost, s jakou se musíme pohybovat. Musíme pokračovat rychleji, ale aniž bychom přehlíželi podstatu celé té záležitosti. A proto eh, jsem říkal, že eh, my jako kyperské předsednictví se pokusíme dosáhnout podstatného pokroku u všech těchto záležitostí. Je pravdou, že stále ještě existují různé náhledy, různá stanoviska k této tématice. A ta diskuse je velice uh, různá. Pokud jde o subdodavatelské smlouvy, o licenční smlouvy, tak tady musím říct, že služby jsou velice důležitým odvětvím v Evropské unii. A prostřednictvím těchto právních předpisů bychom měli poskytnout dynam, nějakou hybnou sílu pro tento sektor, protože je pro Evropskou unii a ekonomiku velice významný. Pokud jde o to, co říkal pan Šváb, tak dovolte, abych poznamenal, že to je vlastně podobná záležitost. Týká se to kvality a témat, která souvisejí s jednotným trhem, vnitřním trhem a e, souvisí to také s tou otázkou, jestli bychom měli pospíšit nebo ne. Pokud eh, jde o tu druhou část vaší otázky, tak dnes dopoledne jsem o tom daleko sáhle hovořil ještě ve výboru Jury. Pokud jde o patenty, tak si myslím, že mm, nic nemůžeme uspěchat. Já samozřejmě rozumím tomu, že tam byl dosažen kompromis, který neuspokojil Evropský parlament, ale dopoledne už jsem ve výboru Jury říkal, že u, i u témat, která nejsou úplně obvyklá, nebo která jsou úplně odvy, obvyklá, můžeme postupovat pomocí nějakého neobyčejného, neobvyklého postupu. Pokud parlament má jiné, jiný přístup k té věci než rada a komise. To jsem říkal ve výboru Jury a já si myslím, že tímto způsobem by se nám mohlo podařit dosáhnout nějakého řešení. Pokud jde o provádění legislativy, tam souhlasím, to je rozhodně důležitá záležitost, kterou bychom se měli zabývat. Chceme neustále zlepšovat legislativu, vypracovávat lepší směrnice a předpisy ohledně vnitřního trhu, ale souhlasím s panem kolegou v tom, že je třeba, abychom se zaměřili na to, jak také toto provádění legislativy monitorujeme, kontrolujeme, protože v celé řadě členských států jsou v této oblasti problémy. A je třeba, abychom o tom hovořili a abychom našli mechanismy, které nebudou jenom napomáhat monitoringu, ale také nám pomážou, pomůžou lépe prosazovat dodržování těchto právních předpisů v členských státech. Děkuji vám. Teď se hlásí pan Koferaty. Také vidím eh, paní Žuván. Takže možná pan Žuván by mohl pohovořit právě o těch koncesích, o otázce koncesí, ale nejdříve tady má slovo pan Koferaty. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se vrátil k tématu zadávání veřejných zakázek. Pan ministr ví určitě, že Evropa má v tomto smyslu velké problémy z důvodu krize, která postihla všechny země v Evropě. Žádná země nebyla vyloučena. Růst nezaměstnanosti, růst chudoby, To vedlo k velkým problémům v společenské soudržnosti a také k problémům ve vztazích mezi institucemi a občany. Nelze to podceňovat. To jsou nebezpečí, která tady vznikají. Jestliže lidé cítí, že nejsou dostatečně zastupováni svými zvolenými představiteli, Může to vést k tomu, že jsou spochybňovány základy demokracie. Může to vést k tomu, že poměr sil je také spochybňován. A samozřejmě se spochybňuje také zastupitelská demokracie jako taková. Přichází strach s materiálními potížemi a to je v podstatě to největší riziko, před kterým stojíme. Evropská ekonomika by měla růst, pokud možno rychle. Je třeba najít odpověď na téma nezaměstnanost a chudoba. Já si myslím, že toto je absolutní priorita. I vy jste to poznal a uznal. Veřejné zadávání zakázek. To je podle mého názoru nejdůležitější nástroj eh, pro to, abychom používali kenziánskou politiku. Když teď diskutujeme a diskutujeme opravdu vášnivě o všech těchto potížích, tak tyto předpisy musíme používat a realizovat. A především musí být doprovázeny normami, které zaručují transparentnost a spravedlnost. Samozřejmě je to alternativa pro kenziánskou politiku, jak nastartovat další růst a vývoj. Musíme dát pozor. Nesmí se stát, že by organizovaný zločin nastoupil své místo tam, kde eh, by eh, mohly eh, být realizovány investice. Pokud jde o veřejné zadávání veřejných zakázek, musíme mít na zřeteli kvalitu, ale musíme chránit i ty síly, které eh, pracují pro tento hospodářský systém. Uh, Jen um, poznámku k tomu. Eh, já jsem se zmínil o tom, že vy budete předsedat výboru pro eh, konkurenceschopnost, což je poměrně nová rada. A um, tady skutečně je potřeba, abychom tomu věnovali eh, příslušnou ehm, pozornost, protože ne každý členský stát má takovéto ministerstvo, které se zabývá konkurenceschopností. Mám tedy dvě věci, které bych se chtěl zeptat. A vlastně vycházím z toho, co ji říkal pan Koferáty. Jestliže eh, si uvědomujeme, jak důležitá je ta agenda růstu, tak si myslím, že by bylo dobré, že na té nejvyšší ministerské úrovni by bylo potřeba se věnovat jakési strategii, která by posílila konkurenceschopnost a e, za druhé, já vím, že vždy existuje určitá možnost a myslím si, že toto je velice důležitá příležitost pro ministry, aby hovořili o e, určité politice, konkrétní politice e, v rámci těch formálních rad protože eh, velice často hovoříme o podrobnostech, ale nehovoříme o určitém nasměrování našich politik. A já si myslím, že to je ostatně, o čem hovořil pan Koferaty. A mě by zajímalo, jestli byste se s námi mohl podělit o určitá tajemství v této oblasti, v tom smyslu, co hodláte tedy dát na stůl eh, v rámci těchto diskusí a jakým způsobem vy sám hodláte přispět k těmto diskusím o posílení eh, konkurenceschopnosti. Děkuji. My bohužel nemáme eh, překlad, zřejmě se ne. Děkujeme. Eh, myslím si, že toto se týká všech členských států, eh, včetně těch členských států, kde to ještě není jasné, nebo kteří stále ještě si myslí, že eh, netrpí žádnými problémy souvisejícími s touto krizí. Jsme jednotný trh a proto si myslím, že problémy, které eh, se týkají například chudoby, eh, jsou problémy, které jsou naprosto zřejmé ve celé řadě členských států Evropské unie. Chtěl bych vám říct, v jak jsem ostatně o tom hovořil i e, při jiných příležitostech, diskuse o růstu je velice svobodná. A my e, skutečně e, spojujeme své naděje s politikou fiskální regulace a e, Eh, snižováním rozpočtu, což jsou věci, ke kterým již dochází v některých členských státech, ale nevede to k těm požadovaným výsledkům. Vytváří to daleko větší recesi, zvyšuje to nezaměstnanost. A co je skutečně významné, je to, že ty veřejné eh, zakázky jsou důležitým nástrojem, Eh, jak eh, posilujícím trh, tak poskytujícím určité eh, možnosti formou zjednodušení postupu, formou transparentnosti a také začlenění malých a středně velkých podniků. A toto je fakt. Malé a středně velké podniky jsou opravdu páteří evropské ekonomiky. A je proto potřeba, abychom právě těmto podnikům zajistili veškeré příležitosti. Růst malých a středně velkých podniků budou, bude zárukou eh, dalšího eh, růstu pro nás, pro všechny a také malé a středně velké podniky budou vytvářet nové pracovní příležitosti, čili se bude řešit i otázka zaměstnanosti. Proto si myslím, že je třeba opakovat, že tyto veřejné zakázky jsou opravdu důležitým nástrojem rozvoje a kromě toho bychom měli také mít další e, možnosti, jak podpořit tento růst, ale také jak se přitom zaměřit hlavně na malé a středně velké podniky. Jak o tom hovořil pan předseda, je, je pravda, že e, je potřeba, abychom efektivnějším způsobem v pracovali v rámci to, té Rady pro konkurenceschopnost. A to by se mělo po, projevit i v těch postupech, kterými se řídíme. Ehm, teď hovoříte s ministrem, s ministrem, který má eh, různé kompetence. ale e, právě tato otázka je pro mě důležitá a budu hodně hovořit i s výborem ITRE. My e, v současné době stanovíme e, priority, mezi ně patří také posílení podnikání a sem patří i například možnost druhé šance, možnost začlenění žen a možnost druhé šance pro podniky, které formálně Eh, ohlásili konkurs. To jsou eh, eh, věci, které budou diskutovány i v rámci neformální rady, která se sejde příští týden na Kypru 18. července. A bude potřeba, abychom tedy i v této oblasti se dopracovali určitých závěrů. Další otázka je otázka politiky pracovně, eh, pracovně právních vztahů a myslím si, že i v této oblasti budeme mít možnost vycházet z toho, jak funguje reálná ekonomika, protože v Evropě je potřeba, abychom si uvědomili, jaká je ta reálná ekonomika, co nám může poskytnout jako jakýsi eh, stimul dalšího růstu, který by posílil také postavení evropských podniků. Eh, kromě toho existuje program pro malé a středně velké podniky, což je věc, o které já budu chtít, ho, budu hovořit později. Doufám, že eh, to vyřešíme také do konce roku 2012. Já dále již o tom nechci hovořit, ale chtěl bych se zmínit o některých otázkách, které souvisejí s tím dokončením jednotného trhu. To jsou věci, které nám jistě pomohou, respektive pomohou evropské ekonomice, aby se dostala zase do fáze růstu. Děkuji, děkuji. To skutečně bylo velice užitečné. Eh, eh, ta informace o tom neformálním zasedání. Já jsem dnes eh, dostal dokument o těch sledovaných politikách a myslím si, že Eh, máte opravdu silnou pozici eh, k tomu, abyste eh, o těchto věcech dále hovořili. Opravdu na nás udělal obrovský dojem to, čeho jste dosáhl v oblasti veřejných zakázek, kdy jste se postaral o to, aby malé a středně velké podniky měly přístup k těmto zakázkám i elektronicky. Teď bych dal slovo panu Žuvénovi, který bude hovořit o tom dosie o koncesích, což je dosie, které, na kterém v současné době pracuji a je to dosie mimořádně důležité. Myslím, že jsem ho ho, se mi podařilo ho přesvědčit, aby řekl několik slov. My jsme o tom zatím podrobně nehovořili, ale jeho výzkum v této oblasti je rozsáhlý. A mezi tím dám možnost rozmyslet si dalším poslancům, jestli se chtějí zeptat ještě na něco. Teď tedy slovo má pan Žuven. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, monsieur le ministre. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, Chtěl bych poděkovat za to, že jste nám věnoval svůj drahocený čas. Velice vítáme, že tak dobře znáte tato témata, to vidíme z odpovědí, které jste nám už dal. Pokud jde o koncese na služby, tak samozřejmě bychom chtěli vydat legislativní nástroj, který by se týkal regulací v oblasti udělování koncesí na služby. Pokud jde o strukturu, tak tady potřebujeme mít jasnou směrnici, která bude dodržovat základní pravidla právního charakteru. Máme tady určitou eh, legislativu, která funguje už asi 10 let a bylo by smysluplné aby se Rada, parlament a Evropská komise zabývaly těmi dvěma návrhy, První bod tady byl už zmíněn a druhý se týká především těch koncesí. Ten tedy vedl k některým otázkám spojených, spojeným s prací v parlamentu. My jsme probrali tento text ale považujeme ho za nedostatečný, protože konce se představují určitou speciální záležitost. Není to jenom tak obyčejné pořizování a nakupování věcí na trhu. Toto téma je mnohem komplexnější. Je to opravdu velice komplexní téma. Předložíme příslušný text a my přitom budeme vycházet ze speciálních smluv, ale ty právníci zatím eh, vidí, že tyto smlouvy ještě nejsou dokončeny, jsou ještě otevřené a dále se vyvíjejí. Určité studie nám ukazují, že zhruba po dvou letech eh, je nutné eh, přepracovat ty koncese a já si myslím, že je to velice důležité podržet eh, nebo udržet tyto texty zatím ještě v otevřené formě. Je to text, který musí vyhovovat všem těm ostatním kritériím. Já bych chtěl poukázat na důležitost tohoto legislativního nástroje, který by měl být eh, otevřený, snadný pro používání. To znamená tedy, že veřejný sektor musí eh, si zachovat kontrolu a my o tom diskutujeme v podstatě dva roky a nebylo by správné, aby se ty koncese dostaly eh, do hledáčku naší pozornosti bez zohlednění jejich specifického charakteru. Dobrá, děkuji. To bylo velice užitečné, tyto informace. Chce se ještě někdo další přihlásit do diskuse? Zase, že ne, takže poprosím pana ministra, aby reagoval. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji i panu Župánovi. Musím říci, že má pravdu. Je třeba, abychom rozlišovali koncesní smlouvy od jiných typů eh, veřejných zakázek, jako například nákupu. Protože je bylo by dobré mít zjednodušenou směrnici s omezenými pravidly, která, by ale, která ale stejně zajistí, že se budou dodržovat principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. To přispěje k usnadnění veřejných a soukromých investic a jejich kombinace a to na, zase napomůže růstu Proto se musíme zamyslet nad tím, jakým způsobem se postavit k těmto smlouvám, k těmto zakázkám správně. Bude to vyžadovat vyvážený přístup, protože na jedné straně chceme popohnat konkurenci, konkurenceschopnost, ale rozhodně potřebujeme i transparentnost a správné řízení, správnou zprávu takovýchto zakázek. A právě proto v dnešní obtížné situaci se tímto tématem musíme jako předsednictví zabývat. Děkuji, pane ministře. Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za to, že jste nám věnoval tolik svého času dnes odpoledne. Chtěl bych vám také poděkovat za to, že jsme mohli s vámi dnes poobědvat a chceme vám samozřejmě všichni popřát mnoho úspěchů do vašeho předsednictví. Skutečně máme na nás udělal velký dojem, jak silný, schopný tým máte kolem sebe, který bude pracovat na těchto tématech. Jsme velice rádi, že jste nás seznámil s těmi klíčovými body. Jsme, jak řekli moji kolegové, rádi, že se velice angažujete v těch nejdůležitějších tématech, především těch, která se týkají jednotného trhu a Single Market Act. Protože, jak možná víte, tak právě náš výbor eh, se velice angažuje v, tomto, v této tématice, protože v roce 2010 právě pan Grech vypracoval zprávu eh, která se nazývala Jednotný trh pro spotřebitele a občany. To je právě fráze, kterou jste také použil, takže jsme velice rádi, že jste od nás toto téma převzali. E, také jsme ve Štrasburku v červnu schválili usnesení, kde jsme hovořili o našich myšlenkách pro další kolo e, hlavních věcí, které je třeba udělat pro jednotný trh a vy jste říkal, že se vy nasnažíte během svého předsednictví podpořit uh, tento program. Skutečně máte velice ambiciózní program, nabitý program, který se zaměřuje právě na vytváření nových pracovních míst, na růst v Evropské unii a to především tím eh, prostřednictvím vytváření větších příležitostí pro malé a střední podniky a to podle našeho názoru skutečně je třeba zohlednit jako jednu z nejvyšších priorit během nadcházejících jednání. Jak už jsem vám říkal dříve, tak během naší návštěvy na Kypru jsme viděli, že na kyperské, kyperské ekonomice, ve vašem hospodářství, jste si vědomi eh, významu malých a středních podniků a proto jsme velice rádi, že nám můžete poskytnout a s námi sdílet své zkušenosti. A nejenom pokud jde o veřejné zakázky, ale protože víte sami, co se dá udělat pro eh, malé a střední podniky, tak aby se mohly eh, začlenit, poskytovat služby a aby se mohli také eh, podílet na celkovém velkém jednotném trhu. Jsme velice rádi, že také eh, je zde přítomno tolik členů vašeho týmu, kteří vás mohou podpořit. Je to pro nás velice povzbudivé, takže vy, prosím, vyřiďte naše přání mnoha úspěchů i doma na Kypru. Určitě se těšíme, že ještě během vašeho předsednictví budeme moci Kypr navštívit. Já sám se budu účastnit 20 října vaší zvláštní konference, která uzavře týden jednotného trhu. My víme, že tuto akci budete podporovat. E, také v listopadu plánujete konferenci pro malé a střední podniky. Na to se velice těšíme na další informace k tomuto, protože možná někdo od nás se bude účastnit, abychom se mohli podívat na to, jakou politiku v tomto směru e, na Kypru máte. A my jsme skutečně velice těšíme na to, jak se budeme vyrovnávat se všemi těmi výzvami, během několika následujících měsíců. Přejeme vám skutečně všechno nejlepší do vašeho předsednictví a těšíme se, že vás brzy opět uvidíme, že nás opět navštívíte ještě do konce vašeho předsednictví, abyste nám mohl pohovořit o tom, co všechno se vám během vašeho předsednictví povedlo. Ještě jednou velice děkuji za to, že jste k nám zavítal.

Uh, um, uh, Kolegové, eh, po této krátké přestávce, kdy jsem se eh, rozloučil s panem ministrem, ještě bych vám chtěl jednou poděkovat za eh, vaše příspěvky. Jsem přesvědčen, že naše vztahy a spolupráce s s předsednictvím kyperským bude velmi dobrá. Teď bych chtěla slovo panu Denisi de Jongovi, který je zpravodajem ke zprávě o rozpoč, eh, stanovisku k rozpočtu. Potom eh, tady máme, eh, já nevím, pan Šváb, vy tady budete zastupovat pana Van de Kampa, který tady není. Pan Garces Ramon tady je. Pan Busoj tady je také, pan Juríle je tady také, pan Kožišník tady zatím není. Ehm, ale ehm, buď se dostaví, nebo mi pošle nějaké poznámky, které potom za něj přednesu. Takže nejprve tedy pan De Jong, který nás seznámí s eh, tímto návrhem stanoviska. Nevím, myslím, že tady není nikdo z komise z, eh, ani z výboru pro rozpočet. Ne, je to naše první interní uh, diskuse k této otázce. Pan De Jong má slovo. Uh, Děkuji. Toto stanovisko e, souvisí s těmi pozměňovacími návrhy, které bych rád e, předložil a které e, rozešlu členům tohoto výboru co nejdříve. Ten Obecný tón tohoto stanoviska je asi tak, že v době úspor a snižování rozpočtu eh, nemůžeme si dovolit eh, předstírat na evropské úrovni, že všechno je růžové. Ehm, proběhla celá řada diskusí eh, s členy tohoto výboru a, a také se členy komise. Um, Myslím si, že je eh, potřeba eh, teď eh, hovořit o skutečných věcech, o hmatatelných věcech, ať už jsou to semináře nebo nejrůznější akce, které jsou organizovány. Potom o tom často hovoříme se zástupci komise a ti vůbec nevědí, o co jde, No, zkrátka to mají někde v harmonogramu zaneseném. A já si myslím, že bychom měli být kritičtí vůči tomuto přístupu. Další taková otázka potom je, jestli my, eh, jako si administrátoři, což jsme vlastně, ehm, jestli ehm, necháváme dost eh, rezervních peněz na standardizaci nebo normalizaci, protože ty normalizační orgány by měly být eh, schopné být soběstačné, dostávají eh, své vlastní eh, zdroje. Myslím si, že my bychom měli se soustředit na to, jak pomoci malým a středně velkým podnikům zúčastnit se tohoto procesu. Já jsem o tom hovořil se zástupci komise. Eh, řekl jsem, že ty eh, to peníze jsou často používány eh, k zastavení vlastně té příslušné standardizace. Myslím, že bychom toto neměli deformovat tím, že řekneme těm standardizačním nebo normalizačním orgánům, tady máte peníze a dělejte něco, co vlastně patří do oblasti legislativní je eh, důležité, alespoň tak já to chápu, a také eh, jsem si, to, jsem si uvědomil, že se to často řeší převodem finančních prostředků z jiných um, okruhů, ale komise navrhuje, a já s tím souhlasím, že pro zvýšení flexibility uh, je třeba, abychom eh, udělali celou řadu eh, věcí. Eh, například mám na mysli program Vaše Evropa poradenství a myslím si, že by bylo dobré, kdybychom k tomu měli vyčleněný samostatný rozpočet a tím bychom umožnili také komisi, aby v této věci v těch, s těmito iniciativami dosáhla lepších výsledků. To jsou tedy mé úvodní eh, poznámky. Eh, tím eh, společným motivem toho všeho je jakási ehm, střídmost a ehm, já se domnívám, že každý rok Ehm, každý rok eh, máme celou řadu návrhů, ale já si myslím, že by bylo lepší, kdybychom eh, to měli méně často. Takže vlastně jsem v rukou IMKAM. Pokud eh, bude nějaký návrh, aby se provedl pilotní projekt, tak můžeme i o tom uvažovat. Děkuji, děkuji. Toto je, myslím, velice realistické hodnocení situace, čili pojďme se teď podívat, jak se na to dívají ostatní. Pan Šváb má první slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve musím říci, že pan de Camp, náš stínový zpravodaj, tady není, ale určitě by sledoval se stejným zájmem eh, jako já to, co nám tady řekl zpravodaj. Já jsem jeho návrhy na rozpočet pro tento výbor prostudoval a Souhlasím s body, které jsou pod čísly 1 až 7 v zásadě srozuměn, protože jsem toho názoru, že samozřejmě musíme dát pozor na to, abychom si stanovili správné priority. Chci poukázat na to, že tento výbor není výborem, který by mohl eh, disponovat eh, a rozhodovat o výdaji prostředků. Spíše musí dohlížet na to, aby se prosadily zásady jednotnosti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 trhu a musíme mít skutečnou kontrolu nad těmito prostředky. Bod číslo dvě, ten vítám, když se jedná o externí personál, protože externí personál proto platí to, co jsem právě řekl. Všechno ostatní, co je navrženo, eh, je podpora toho navýšení, my to podporujeme a proto tedy bych chtěl, abychom nezačínali tím, že dáme méně, ale uděláme více, protože musíme říci, že souhlasíme s tím, co se tady jakožto celek navrhuje. Děkuji. Eh, Mr. Garces Pan eh, Garces Ramon. Děkuji, pane předsedo. Také já souhlasím s hodnocením které tady přednesl kolega De Jong. Několik eh, stručných podnětů z mé strany. On velice dobře zdůvodnil všechno to, co tady bylo předneseno. V době, kdy se musí šetřit, musíme se pokoušet eh, také umožňovat eh, růst. A IMCO má velice důležitou úlohu v tomto směru a já si myslím, že se tady jedná o to, abychom zlepšili jednotný trh a postarali se o to, aby rámcové podmínky pro bezproblémové fungování produktivního sektoru, aby se tyto podmínky zlepšily, což by byl pozitivní přínos v období růstu, který potřebujeme, ale je tady to spojeno také s obdobím šetření. Takže několik poznámek ještě k tomu textu. A sice jak by ten rozpočet na léta 2013 nebo především na rok 2013 mohl být konstruktivně posílen, jaká účinná opatření je třeba učinit na potírání nezaměstnanosti především mladých lidí a jak vytvářet víc pracovních míst pro tuto věkovou skupinu. K tomu jsou potřebné a smysluplné strukturální reformy, které veřejný sektor na evropské úrovni může pomoci prosazovat a podpořit rozvoj eh, jednotného vnitřního trhu. Na závěr chci říci, že podněty, které jsme tady vyslechli a které ještě uslyšíme, jsou zaměřeny na vybudování jednotného trhu a nesmíme přitom zapomínat na to, že si přejeme také sociální Evropu, tedy sociální složka jednotného trhu by měla být v budoucnosti eh, aktivněji podporována. Děkuji. Děkuji, teď pan Busoj. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji a poblahopřát mu k tomu, jak úspěšně zpracoval eh, tu, tento návrh. Eh, některé věci, o kterých hovořil, plně podporuji, ale jsou také některé body, které si myslím, že je stále ještě potřeba diskutovat a některé věci si ujasnit. Jak eh, již řekli moji kolegové, myslím, že bychom měli mít na paměti ekonomický kontext a také veškerá ta eh, úsporná opatření. Přesto ale to neznamená, že musíme automaticky snižovat evropský rozpočet jen proto, eh, abychom něčeho takového dosáhli. Myslím si, že bychom měli udělat všechno proto, aby Evropský rozpočet zajišťoval podporu pro konkurenceschopnost v oblastech, kde členské státy nemohou eh, utrácet velké částky a tam, kde můžeme eh, dosáhnout lepších výsledků na základě spolupráce. Proto si myslím, že bychom mohli dosáhnout snížení u té linie 020301, eh, eh, pokud budeme mít správně nastavené priority. Možná, že má pravdu, ale v tom případě je třeba přesně říci, o jaké priority se jedná. Já plně souhlasím s tím, že by bylo lepší eh, pracovat s omezeným rozpočtem, ale podívejme se na to, jak by to v praxi vypadalo. Já jsem e, zklamán jako bývalý zpravodaj Solvitu, že letos komise e, opět navrhuje rozpočet, e, kde nejsou žádné finanční prostředky určeny právě pro Solvit. V loňském roce jsme byli ve stejné situaci. A myslím si, že by bývalo bylo mnohem lepší, kdybychom se stejné situaci letos vyhnuli. Já budu předkládat eh, eh, pozměňovací návrhy a také některé věci související přímo s rozpočtem. Vím, že paní Rozatun eh, chce Eh, zde zavést jakousi přípravnou akci, což já plně podporuji, protože to fórum, které se konalo v Krakově eh, o jednotném trhu a kde, eh, kterého se někteří z nás účastnili, že toto fórum bylo úspěšné a myslím si, že tento projekt by měl pokračovat, protože by nám mohl pomoci dále prohloubit jednotný trh. Děkuji, děkuji. Teď paní Rühle. Chci také poděkovat zpravodaji a sdílím hodnocení že v této době třeba především hledět na to, za co se peníze budou vydávat a nesmíme zbuzovat dojem, že na evropské úrovni vydáváme peníze na nesmyslné projekty. Musím k tomu říci, že sdílím názor pana Buzoji i pana De Jong, že komise není vždycky velice precizní, pokud jde o její vlastní výdaje v této oblasti a já si myslím, že ze strany komise vyžad, bude třeba vyžadovat jasný jasnější vysvětlení, abychom mohli tento rozpočet hájit. Já si myslím, že, strana, eh, že záležitost s tím Solvit je mnohem starší. Já si myslím, že musíme eh, v tomto směru trošku eh, tuto záležitost popostrčit. Považuji za správné, že pan De Jong zmínil standardizaci v souvislosti s rozpočtem a vyžaduje jasné prohlášení ze strany komise. Především se tady jedná o účast nevládních organizací, malých a středních podniků a jiných společenských skupin, které je třeba podpořit. Ale kromě toho se ještě zeptám, co by se mělo eh, nad rámec zmíněného financovat. Pokud je o single market, tak tam podporuji to, co řekl pan Buzoj. považuji, že to byl za považuji tuto záležitost za velice úspěšnou a měli bychom v ní pokračovat především v oblasti rozvoje jednotného trhu. Tady je určitá skepse na místě a já si myslím, že musíme tyto akce organizovat častěji, abychom viděli, jaká záležitost tady podléhá kritice a jaké obavy zde panují. Uh, děkuji, děkuji vám všem. Možná, že já bych mohl něco k tomu říci. Za prvé, já plně podporuji to, že uh, souhlasíme s tím obecným tématem nebo uh, tónem, který si myslím, že je realistický a rozumný. Možná, že Eh, bychom ale měli některé tyto věci dále objasnit. Já eh, si myslím, že tady jsou některé takové eh, věty nebo formulace, které jsou velice vágní a umožňují různé interpretace. Proto si myslím, že jestliže říkáme, že je potřeba změnit priority, tak musíme být velice realističtí, o jaké nové priority se jedná. Denis řekl ve svém článku 7, že spotřebitelská politika je naše hlavní priorita. Tady tady máme již stanovenou prioritu, ale um, nevím, eh, jestli by to mělo být na úkor všeho ostatního. Eh, dále potom ta spotřebitelská politika pochopitelně eh, je věc, kterou má na starosti jak Evropská unie, tak také členské státy. Vím, že musíme podporovat Eh, rozvoj a eh, vytváření eh, nových spotřebitelských organizací a asociací. Ale to jsou všechno věci velice důležité, kterým je potřeba, abychom věnovali pozornost. Kromě toho jste také hovořil o tom, že jste skeptický o, e, co se týče některých rozpočtových otázek. E, říkáte tím snad, že někdy za to, co investujeme, nedostáváme tu příslušnou hodnotu. Pokud se má se nám, máte na mysli, tak je potřeba to takto říci. Co se týče normalizace, tak tam si myslím, že je zcela jasné, že tady jsme si již stanovili určité priority, že existuje určitý rozpočet e, v souvislosti s tím a, a teď je potřeba se na to podívat v takovém širším kontextu, e, v kontextu e, standardizace obecně. Myslím si, že co se týče té otázky ehm, ehm, Evropa poradenství. Tady si myslím, že eh, Tady eh, to souvisí s otázkou webových stránek pro malé a středně velké podniky a myslím si, že v tomto smyslu bychom eh, se měli pokusit propagovat vznik jednoho, jednoho portálu a takovým způsobem nějak racionalizovat eh, a zhospodárnit vlastně celou tuto oblast. Já si myslím, že tady bychom skutečně mohli dosáhnout určitého snížení rozpočtu. Myslím si, že to by mohlo nastartovat tento celý proces větší racionalizace, což by také odpovídalo tomu, co jsme již diskutovali. Co se týče toho rozpočtu pro cla, tady si myslím, že je potřeba se eh, držet toho, co nám radí paní Lekip. Já vím, že eh, některé tyto věci byly odloženy, také vím, že některé členské státy eh, nedodržují své závazky. Eh, které by zajistily, že tento program by se mohl pohnout z místa. Myslím si, že je potřeba, abychom se podívali na to, jestli ten rozpočet pro cla skutečně odpovídá tomu, co dnes vypadá jako realistický harmonogram, kdy eh, jaká, jakékoliv závazky budou realizovány. To si myslím, že by byl takový začátek toho všeho. Eh, co se týče těch různých akcí a semináří, eh, co se to týká, pokud se to skutečně, pokud to souvisí s rozvojem nových eh, systémů, tak si myslím, že to není oblast, ke které bychom se chtěli vrátit, protože jestliže připravujeme nové lidi, tak vlastně neoptimizujeme investice, ale pouze vytváříme další systémy. Takže já si myslím, že s tím je potřeba také zacházet ještě, se tomu věnovat dále a detailněji. Um, chce ještě někdo k tomu něco říct? Um, chtěl bych se zeptat, jestli je tady někdo z komise, který by chtěl uh, ospravedlnit ten rozpočet. Je tady někdo z komise, koho se to týká. Všichni se díváte dolů pod sebe, takže zdá se, že ne, nám to nevadí, pokud nechcete. Uh, Eh, nějakým způsobem obhájit eh, to, co je navrženo, tak ehm, si myslím, že už mohu dát jenom slovo Denisovi. Zdá se, že Denis by teď mohl schrnout eh, a mohl by se také podívat na ten harmonogram, který tady máme před sebou. Děkuji. Malcolme. Děkuji, Malcolme. Já se pokusím být konkrétnější. Pokud jde o to, co jsme zamýšleli těmito pozměňovacími návrhy. Toto stanovisko bylo vypracováno v době, kdy jsme stále ještě s komisí diskutovali, já, můj asistent a sekretariát. A teď, když už víme přesněji, o co tam jde, tak už je jasné, kde můžeme ještě škrtat a kde ne. Například se to týká odstavce 3, ale k tomu se ještě vrátím. Pokud jde o tu standardizaci, tak když jsme o tom hovořili s komisí, tak některé z těch peněz jdou přesně na to, eh, na co IMKO chce, aby šly a sice na zapojení malých a středních podniků do standardizace, na zapojení spotřebitelů. Takže tady nemůžeme navrhovat nějaké podstatné úspory. Komise nám nedokázala dokázat, jaká je přidaná hodnota, jaká by byla přidaná hodnota takovýchto častých studií. Ani sama komise nedokázala přesně říci, na co takové studie jsou. A pravděpodobně by bylo možné snížit tu částku na studie o 1,5 milionu eur, aniž by to mělo vůbec jakýkoliv dopad na jednotný trh. Pokud jde o cla, tak tam chceme nějaké snížení o 5 až 6 milionů eur, ale toto jednání ještě stále probíhá, takže k tomu se ještě vrátím. Potom tady máme odstavec 3. A tam jde o rozpočtovou linii 020304. Tam, je, tam jsou prostředky vyšší než loni. A já jsem hovořil se zástupci příslušného generálního ředitelství, dívali jsme se na to, kde by, by případně bylo možné eh, provést nějaké škrty, například snížit počet akcí, u kterých eh, neexistuje žádná prokazatelná eh, přidaná hodnota. A pokud jde o Solvit, tak tam myslím, že jsme hovořili o, slance, o částce asi 1 milion. Myslím si, že třeba bychom skombinovali eh, tyto okruhy u jednotlivých bodů. Teď tedy víme, že Solvit stojí nějaké peníze že by tedy měl být součástí nějaké položky v rozpočtu. Komise tam navrhuje 1 milion a uvidíme, co bude možné další rok. Pokud jde o obecné připomínky, tak to si myslím, že už jsme všechno vyřešili. Také si myslím, že jednotný trh je velice důležitý pro pracovní místa a pro růst. A to také jasně říkáme v tomto stanovisku. Na jedné straně je potřeba škrtat, ale na druhé straně je jednotný trh eh, naprosto zásadním pro to, abychom mohli nějakým způsobem působit na ekonomiku. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Pokud jde o časový plán, tak já tady mám poznámku v tom smyslu, že třeba, abychom 27. července stanovili lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, protože je třeba, abychom je měli všechny včas, abychom mohli splnit uh, tu ten obecnou lhůtu, protože hlasovat se bude 3. a 4. 4. října. Budeme mít tedy spoustu práce do té doby a jsem si jist, že vás budeme moci podpořit. 6. září budeme projednávat pozměňovací návrhy a 6. září budeme také o nich hlasovat. Bude to tedy potom 6. Eh, září tedy budeme mít dopolední zasedání, bude to během výborového týdne a potom plánujeme, že budeme hlasovat 21. Eh, září na plenárním zasedání. Doufám, že jsem to všechno řekl správně. Samozřejmě vy, váš tým a sekretariát budete muset se postarat o to, abychom měli všechny pozměňovací návrhy včas. Budeme příští týden v zámoří, takže vám budeme možná posílat naše pozměňovací návrhy přes oceán. Takže, jak jsem řekl, 6. září budeme hovořit o vašich pozměňovacích návrzích. Teď máme na programu hlasování, hlasování o zprávách paní Rojtové. Máme dvě minuty předstih. Vím, že všichni chodíte velice spolehlivě, včas na, zasa, na začátek hlasování. Já poprosím paní Rojtovou, aby nám vysvětlila, eh, jaký bude postup při hlasování. A to bude vlastně poslední bod na našem pořadu jednání, potom tady bude zasedání koordinátorů. Yeah.

Dámy a pánové, já jsem eh, velice rád, že je nás eh, tady už tolik. Eh, doufám, že vám nevadí, když vás teď upozorním na to, že by bývalo bylo stejně milé, kdyby tolik lidí tady bylo, když tady byl pan eh, ministr ve tři hodiny, byla tady pouze jenom paní Rile. A musím říci, že bychom skutečně se měli pokusit příště, až mezi nás přijde nějaký ministr, aby nás tady bylo víc. Eh, obrátím se s tímto požadavkem na koordinátory. Eh, aby se o to postarali. Měli jsme velice živou a zajímavou diskusi, ale bylo by bývalo bylo daleko lepší, kdyby nás tady bylo více. Eh, teď máme tedy hlasování. Paní, eh, to jsou všechny ty návrhy, které předkládá paní Rojtová. Je to takový neobvyklý Eh, návrh, protože tady máme celou řadu eh, materiálu, eh, kde máme pozměňovací návrhy. Já tedy teď poprosím paní Rojtovou, aby nám řekla, jakým způsobem budeme postupovat, pokud chce tedy. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říct, že společně se sekretariátem jsme připravili hlasovací listy tak, že ty změny, které mají horizontální charakter, to znamená týkají se všech ostatních směrnic jsou hlasovány u první směrnice, která je, je to směrnice o e, tlakových nádobách. Tudíž je to ve vašich e, červených e, deskách ta druhá směrnice, kterou bychom měli začít právě proto, abychom odhlasovali nejdříve ty, které patří horizontálně do těch ostatních směrnic. Pak teprve bychom přistoupili k těm ostatním směrnicím. A pak jsem ještě chtěla eh, upozornit, že to, co mají poslanci v deskách, je skutečně ověřený a eh, schválený eh, hlasovací list nebo postup vlastně, jak hlasovat u jednotlivých směrnic, zatímco to, co je rozmnoženo tady za námi na těch lavicích spíše pro návštěvníky, tak to je verze, která je předchozí a je tam, jsou tam některé odchylky. Eh, takže to jenom upozorňuji, pokud by si někdo bral ty texty tady za námi, takže ty nejsou shodné s těmi, které máte v červených deskách. V červených deskách nebo v deskách, které mají poslanci, by měly být už hlasovací listy bez chyb a eh, správně provázané do všech směrnic. Ehm, budeme pečlivě sledovat, jestli se nám podaří to tedy to hlasování zvládnout a předávám slovo předsedajícímu. <laughs> Děkuji, já tomu teď eh, eh, rozumím, že jenom tomu tak, že jenom členové EPP mají ty červené složky. Já nevím, možná, že i socialistická skupina má červené desky, já je teda nemám. Ale eh, Každopádně to máte všichni k dispozici ve svých složkách, ať už má jakoukoliv barvu. Řeknu ještě jednu věc předtím, než začneme. Já vím, že vy jste se věnovala těm technickým oblastem, ale mohla byste nám říci, které ty oblasti, o kterých bychom mohli hlasovat unblock, protože já vím, že některé ty věci se dají, že se o nich dá hlasovat společně, čili mohla byste mi jenom naznačit, které oblasti to jsou. A za druhé, <clears throat> já vím, že paní Benu Eh, chtěla také hovořit o některých nových prvcích, eh, ale eh, myslím si, že na základě diskuse z dnešního dopoledne jsme se rozhodli, že vlastně ty budou staženy z tohoto balíčku a vrátíme se k ním v kontextu kompletní revize celého balíku později. Takže já nevím, paní Venu, možná teď by mě mohla upozornit ještě, které ty věci stahuje tedy. Jo, dobře. <clears throat> Tak pojďme teď se do toho pustit, uvidíme, jak nám to půjde. <clears throat> Já eh, jsem, eh, já neočekám, že tady bude hodně eh, hlasování, kdy nebudeme rozhodnutí, ale přesto si připravte ty elektronické karty. Pojďme tedy začít s tou první směrnicí, což jsou ty co jsou ty takové nádoby. Yes, the vessels, yes. Pressure vessels. Uh, Začneme tedy pozměňovacím návrhem 3, který je z paní zpravodajky. Kdo je pro, proti? Zdržel se někdo? Ne, to je schváleno. Pozměňovací návrh 4, 4 můžeme 4, 5 a 6 o tom hlasovat společně, ano. Čili 5, 4, 5, 6 a 7. Pardon, 5, 6, 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Dále potom 8 a 9, opět společně budeme hlasovat. Ano, 8 a 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ne, e, já nebudu vůbec vyzývat, e, kdo se zdrželi, protože pokud se někdo se zdržel, tak ať mi to ukáže. Potom 10, kdo je pro, proti, to je také schváleno. Tím se dostáváme k e, pozměňovacímu návrhu 12, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. Teď kompromisní návrh dvojka. Kdo je pro? Proti? To je jasně schváleno. Pokročujeme 14, 15, 16. Můžeme opět unblock. 16 eh, tedy ne, čili 14 a 15 unblock. Je to v pořádku, kdo je pro? Proti? Eh, to je také schváleno. Teď pozměňovací návrh 16. 16. <clears throat> Kdo je pro? 16. E, možná, že to si zkontrolujeme elektronicky, e, takže také si zkontrolujeme, jestli máte připravené karty. Tedy pozměňovací návrh 16, hlasujeme elektronicky, e, zahajuji hlasování. Končím hlasováním a to je schváleno. Takže pokračujeme k pozměnacímu návrhu 17. Pro, proti, také schváleno. Teď pozměnací návrh, kompromisní pozměnací návrh 3, kdo je pro, proti, to je také jasně schváleno. Teď pozměnací návrh 19, kdo je pro, proti, to je schváleno. 20 pro, proti, také schváleno. Ano, Bernadette požádala o slovo. Euh, ano, pozměňovací návrhy 42 až 48 se vztahují na požadavek certifikace ze strany grémí. A já si myslím, že komise mi nám k tomu měla něco říci. Je tady někdo přítomen za komisi? Komise by měla se osobně vyjádřit, pokud jde o dopady, což nám umožní vyřešit problémy s certifikací. Jestliže se komise vyjádří, počkáme a jinak to tedy stáhneme, tento pozměňovací návrh. Ale já si myslím, že potřebujeme mít určitou jistotu. Já tedy budu věřit eh, komisi a stáhnu tyto pozměňovací návrhy. Ano, chtěla by komise k tomu něco říci. Já vím, že jsme o tom něco hovořili dnes dopoledne, ale možná, že by bylo užitečné, kdybyste se k tomu ještě vyjádřili. Ano, já si e, myslím, že paní Brickmanová dnes dopoledne jasně řekla, že v příštím roce, v roce 2013, dojde k rozsáhlým konzultacím Eh, eh, k celému tomu regulačnímu rámci eh, související s těmito průmyslovými výrobky a budeme se věnovat konkrétním otázkám v rámci tohoto procesu. Paní Brickman hovořila například o otázkách akreditace, o otázkách dovozu pro osobní potřeby ze třetích zemí, ze třetích zemí a to bude další aspekt, eh, který eh, také zařadíme do těchto konzultací. Děkuji. Dobrá, děkuji. Eh, myslím, že to je správný způsob, jak se k tomu postavit. Teď tedy budeme pokračovat pozměňovacím návrhem 21. Opět 21, 22, 23, 24. Můžeme o tom hlasovat en bloc. Eh, takže 21, 22, 23, potom 49, 25 a 26. Eh, nemáte s tím nikdo problém? Kdo je pro? Je to tedy 6 pozměňovacích návrhů, proti? To je také schváleno. Eh, další stránka potom, tady máme 27, 28, 27, 28, kde je pro, proti, opět schváleno, pozměňovací návrh 50, pro, proti, to je zamítnuto. Pozměňovací návrh 29, já nevím, 29, 30 dohromady, ne, takže 29, 29, kdo je pro, proti, to je schváleno. Teď pozměňovací návrh 30, kdo je pro, eh, takže budeme elektronicky hlasovat o pozměňovacím návrhu 30. Končím hlasování. Ano, to je schváleno. 17 pro, 12 proti. Takže teď 33, eh, 31, můžeme dohromady, ne, 33 samostatně, takže poznáte na 33, hlasujeme elektronicky. Končím hlasováním. To je schváleno. 31. Kdo je pro? proti, schváleno, 32 pro, proti, e, schváleno a 34 pro, proti, to je také schváleno. Tak teď se dostáváme k bodům odůvodnění. Kompromisní pozměňovací návrh 4, kde je pro, proti, to je schváleno. Tak že potom 30 odpadá, čili teď kompromisní návrh 6 pro, proti, Teď máme pozměňovací návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, to je schváleno. Takže teď eh, nechám hlasovat o celém tomto návrhu usnesení. Eh, hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Dobrá, takže končím hlasováním. A je to schváleno 29 pro, nikdo proti, takže děkuji, děkuji paní Rojtové. Myslím si, že tleskat budeme až na konci, abychom zbytečně nestráceli čas. Tak budeme pokračovat dalším, pokud se nepletu. Je, e, e, jsou ty neautomatické váhy to je 2011 lomeno 0352. Tady první poznací návrh je eh, článek 2. Eh, eh, je, takže 31.32, kdo je pro, proti, to je schváleno. Teď poznací návrh 33, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Poznací návrh 35, Van Niveno, Eh, budeme elektronicky hlasovat o tomto návrhu. Končím hlasování. Eh, to je zamítnuto. Teď máme 34, to je doplněk, kdo je pro, proti, to je schváleno. Dále eh, potom budeme mít hlasování a blok 36, 37, 38, 39, 40, 41, kdo je pro, proti, to je schváleno, všechny jsou schváleny, potom 55 je stažena, 343 budeme elektronicky hlasovat. Končím hlasování, to je zamítnuto, 44 eh, hlasujeme. Ne, myslím si, že to můžeme uzavřít, tak eh, to je naprosto eh, zamítnuto, ano. Teď poznáš 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, všechno unblock, kdo je pro, proti, eh, opět schváleno, 49. Budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, to je zamítnuto. Poznací návrh 7, kdo je pro, proti, schváleno. Poznací 8 je stažen, teď 55, to je schváleno. 28, kdo je pro, proti, to je schváleno. 26 pro, proti, schváleno. 27 pro, proti, schváleno. 67, 68, 60, 70 a 72 Amblo, kdo je pro, Kdo je pro, kdo je proti? Čili ty jsou zamítnuty, tyto návrhy. E, nakonec máme ještě 29. pozměňovací návrh pro, proti, to je schváleno. Takže teď budeme elektronicky hlasovat o e, těchto váhách. Někdo nehlasoval, ale nicméně končím hlasování. 28 pro, nikdo proti. Dobrá, takže teď budeme pokračovat. Um, jedná se o výbušniny pro civilní použití. Opět tady máme pozměňovací návrhy. Myslím si, že bychom měli začít pozměňovací návrhem 4. Kdo je pro, proti, to je schváleno. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, schváleno. Teď pozměňovací návrh 33, pan Verňo, tady máme dílčí hlasování, tady to máte přesně eh, na tom svém seznamu, čili budeme hlasovat dvakrát, o každé části zvlášť. První, eh, tady je to myslím jasné, eh, čili ta, ta první část hlasujeme, kdo je pro, proti, to je jasně schváleno. A část druhá tohoto pozměňovacího návrhu, kdo je pro, proti, to je jasně zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 6 od paní Rojtové, kdo je pro? Proti? Schváleno. Sedmička, kdo je pro? Někdo proti? To je schváleno. Deset je, je, je, pro? Je někdo proti? Také schváleno. Teď máme 34, 35 a 36. Můžeme unblock o tom hlasovat? Ano tak 34 ne. Takže samostatně o 34 eh, hlasujeme elektronicky. Končím, eh, to je eh, zamítnuto. 35, kdo je pro? Myslím si, že 35, kdo je pro? Uděláme to jenom aklamací. Kdo je proti? To je jasně zamítnuto. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? I to je zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? To je schváleno. Teď 29, eh, to je schváleno. 46, kdo je pro, proti, eh, schváleno. Eh, teď dohromady 29, 30 schváleno a 48 pro a proti schváleno. Tak e, teď e, budeme hlasovat elektronicky o celém tomto usnesení. Zahajuji hlasování. Týká se to tedy dohledu nad vybuštěnami pro civilní použití. Končím hlasování. 27 pro, nikdo proti. Teď budeme pokračovat. Eh, eh, to jsou eh, ty systémy, které jsou používané v prostředí s nebezpečím výbuchu. Myslím si, eh, tady eh, teď zazněl názor, že o tom můžeme hlasovat blok dohromady ovšem. Takže 29, 30, 33, 11, 14, 15, 16, 41, 46, 26, kdo je pro, proti. Všechno je to schváleno, elektronicky hlasujeme. Um, jsou to tedy ty výbušiny, Pardon, jsou to ty zařízení um, používaná ve prostředí s nebezpečným výbuchu, 29, 28 pro, nikdo proti. Teď máme výtahy a um, bezpečnostní komponenty pro výtahy. Tady uh, můžeme 38, 39, 40 a 5 unblock, kdo je pro, proti. To je schváleno. Pozměňací návrh Myslím si, že je projdeme. 40, je postupně 41 pro, proti. Ještě jednou prosím zvedněte ruce. 41. Kdo je pro? Proti. Myslím, že to je jasně schváleno. 43. Kdo je pro? Je někdo proti? Schváleno. 44. Kdo je pro? Proti. Také schváleno. Dále potom 6 kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. 45 padá, 46, kdo je pro, kdo je proti, to je zamítnuto. 47, kdo je pro, je někdo proti, to je schváleno. Teď 9, eh, kdo je pro, proti, to je schváleno. Eh, Teď nevím, jestli můžeme všechny potom hlasovat o nich, eh, dobře, 48 samostatně. 48, 48 tedy, eh, kdo je pro, kdo je proti. To je jasně schváleno. Paní Šaldemose, vy chcete, abychom hlasovali odděleně o čem? 24 tedy. Dobře, takže já to budu, já to přečtu. Takže 11, 12, 13, 52, 53, 54 a 55, o těch budeme hlasovat unblock. Všichni jsou s tím spokojeni, ano, kdo je pro, proti, e, takže to máme také schváleno. 24, kdo je pro, proti, to je jasně schváleno. Teď e, 25, 64, 67, 68, a 30, 30 a 31, opět unblock, kdo je pro, kdo je proti. Ano, opět všechny schváleny. Teď na další stránce, já nevím, můžeme zase zbytek až po body odůvodnění vzít dohromady 32, 33, 71, 72, kdo je pro, proti, takže všechny jsou schváleny. Teď se dostáváme k bodům odůvodnění. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, schváleno, 34 padá, tím pádem 4 pro, proti, to je schváleno, 35 tedy odpadá a 36, kdo je pro, proti, to je schváleno a tak teď budeme elektronicky hlasovat o celém tomto návrhu e, usnesení zahajuji hlasování. No, no, I don't need to. It's those three. Yeah. Right, the vote's closed. Končím hlasování. 27 pro, nikdo není proti, jedne, jeden se zdržel. Dobře tedy. Teď budeme hlasovat o elektrickém vybavení eh, určené k užití eh, v určitých mezích napětí. Takže první je číslo 10. Nevím, jestli můžu 10, 12 a 14 brát unblock. Dobře, takže kdo je pro? proti, schváleno. Teď unblock, tam máme rovnou napsáno 17, 18, 29, 31, 32. Tady je příslušná část 28, kdo je pro, proti, takže všechno schváleno. Můžu ty další vzít také společně 16, 18, 23, 47, 37, 48. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Teď body odvodnění. Můžu vzít jednu, jedna, pět a 40 společně? Dobře, takže pro? Proti? Schváleno. Teď budeme tedy hlasovat elektronicky o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže schváleno, 26 pro, nikdo proti. Poslední máme na programu elektromagnetické, elektromagnetickou kompatibilitu. Můžeme vzít unblock všechno? S těmi ústními pozměňovacími návrhy všechno? Jste už tak nějak prázdninově naladěni, že? Takže má někdo něco proti tomu, když to vezmeme všechno unblock? Já to nebudu snad ani všechno číst. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdá se, že ne, takže všechno schváleno. Budeme tedy hlasovat o celém návrhu elektronicky, tady zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 26 pro, nikdo není proti. Myslím, že si paní Rojtová zaslouží velký potlesk. Protože to bylo skutečně velice těžký úkol a já vám velice děkuji. Paní Rojtová chce ještě něco říci. Já bych, je, já bych chtěla taky poděkovat za velice vstřícnou spolupráci se všemi. A zároveň bych jenom chtěla eh, říct, že ten potles patří eh, především mému asistentovi Jiřímu Jirzovi. Děkuji. Okay. Okay. Uh, Chce komise něco říci k stávajícím, k současnému stavu, ke zbytku toho balíčku? Ne, dobře. to byl asi poslední bod na pořadu našeho jednání, takže tím pádem, dámy a pánové, uzavíráme naše jednání. Teď budeme mít jednání koordinátorů, takže prosím koordinátory, abychom mohli rovnou začít. Chtěl bych připomenout, že 6. září v 15 hodin odpoledne, je to čtvrtek, budeme do 18.30 jednat a mezi tím vám všem přeji velice příjemné léto, nebudu říkat dovolenou, protože vím, že všichni budete velice pilně pracovat na našich záležitostech. Přeji vám všechno nejlepší a těším se, až se s vámi odpočetnutými opět setkám v září. A tím tady končíme naše zasedání pro dnešní odpoledne. Olympics reception. Paní McClarkinová vás všechny zve v 18 hodin na recepci při příležitosti olympijských.